Prostě- Good morning, colleagues. Uh, if you... Dobré ráno, kolegové. Pokud budete souhlasit, pustíme se do naší dnešní práce. Děkuji vám a vzhledem k tomu, že dnes poprvé společně zasedáme. Rád bych vám popřál úspěšný nový rok 2020, který bude rokem plný velkých výzev. Čeká nás také mnoho práce ve výboru, takže doufám, že budeme úspěšní v našich rozhodnutí. Naše zasedání je vysíláno přes internet, tlumočení máme zajištěno ve všech jazycích. Rozhodnutí zasedání koordinátorů ze 4. prosince bylo rozesláno a musíme také schválit zápis ze schůzy 4. a 5. prosince 2019. Pokud všichni souhlasíte, tak toto bude v pořádku. A nyní nás čeká hlasování, týká nás nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení parlamentu a rady číslo 347 lomeno 2013, co se týče unijního seznamu projektů společného zájmu. Dnes eh, hlasujeme o námitce, o tom tedy zda přijmeme či nepřijmeme námitku vůči aktu v přenesené pravomoci podle článku 111. Eh, žádost ITRE o hlasování tohoto tématu v, ak, eh, v rámci aktu v přenesené pravomoci. To bylo předneseno více než osmi členy, zástupců několika politických stran. Takže než se pustíme do samotného hlasování, první proběhne ehm, testovací hlasování a, a hlasujeme tedy o návrhu. To znamená, pokud podporujete tento seznam, tak tento návrh na zamítnutí musíte hlasovat výrazem ne. A opačně. Takže prosím, testovací hlasování. Zahajuji hlasování. Je to vůbec poprvé, kdy předsedám hlasování. Takže jste všichni hlasovali. Navrhuji, abychom ukončili hlasování. Vše je tedy v pořádku. A pokud jste tedy připraveni, tak nyní budeme hlasovat pro a proti tomu usnesení s námitkou proti aktům v přenesené pravomoci. Zahojí hlasování. Již jste hlasovali. Uzavírám hlasování. A výsledek je následující. Můžeme ukázat výsledek na obrazovce. 73 hlasů celkem, 17 pro, 2 se zdrželi, 54 proti. To znamená návrh na a, námitku neprošel a ten seznam bude i nadále pokračovat. A nyní, co se týče naší rozpravy kolegové, kteří přišli výlučně kvůli hlasování, tak vám umožním jednu minutu, abyste mohli odejít na další důležitá zasedání a za malou chvilku znovu zahájíme naše jednání. So colleagues. Uh, Takže vážení kolegové, prosím začneme, protože nás čekají také dvě uh, další důležité rozpravy ještě před polední přestávkou. A další bod je bod číslo 6, je to výměna názorů na téma komplexní evropský přístup ukládání energie. Komise se rozhodla vypracovat zprávu z vlastní iniciativy s tímto nadpisem komplexní přístup k skladování energie. Skladování energie je zásadní pro úspěšnou energetickou tranzici a tato integrace navyšujícího se počtu obnovitelných zdrojů energie si vyžaduje právě také řešení této oblasti ukládání energie. A zpravodajka nám tedy představí priority tohoto návrhu zprávy a poté proběhne výměna názoru. K dispozici máme 55 minut, no a já bych okamžitě předal slovo. Zpravodajce zpravodajkou je paní Klaudia Gamon. Máte slovo a prosím kolegy, kteří jsou přítomni, aby věnovali pozornost. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, mezi jinými. Jsme tu proto, abychom pracovali na jednom společném cíli a tím je bezuhlíková budoucnost naší Evropské unie. Máme tu tedy obrovské navyšování poptávky po energetické energii někde až dvounásobně a to vyžaduje, abychom se věnovali obnovitelným zdrojům energie. Víme ale, jaké jsou známé dopady této energetické tranzice. Máme tu požadavky na to, aby tu byla flexibilita, abychom abychom umožnili čím dál větší podíl obnovitelných zdrojů energie a hlavně, aby se všichni do této společné cesty připojili k nám. To bude naprosto zásadní požadavek. No a to mě přináší k dnešnímu tématu. Klíčovým prvkem ke spojení těchto priorit je energetická neutralita, energetická bezpečnost a pak tedy v neposlední řadě také ukládání energie. Je důležité, abychom dosáhli těch cílů dekarbonizace a proto e, se musíme zabývat i samotnou výrobou e, energeti- e, elektrické energie její kvalitou a e, uvědomujeme si, že je tu určitý potenciál různých technologií, i co se týče skladování. Tady nás zajímá, jaká je jejich efektivita, ale také jaká je jejich uhlíková stopa. Co tedy potřebujeme? Potřebujeme komplexní analýzu a obecně samozřejmě uplatňovat neutrální přístup vůči těmto novým technologiím, zaměřit se na každou z nich a zjistit, jakou roli budou hrát v budoucnosti a zaměřit se také na dostupné technologie, zjistit, jaká je situace, využít stávající potenciál. A, a vzhledem k tomu, že jsem Rakušanka, tak se budu zabývat tedy našimi uh, druhy ukládání energie. Využíváme tedy ze 7% stávající možnosti skladování energie tady, ale je důležité také to, eh, jaký existuje vůbec potenciál v Evropské unie. Potenciálu musíme využít, proto jsme stanovili několik priorit, například ty projekty na ukládání mohou být podpořeny tak, aby sloužily samozřejmě i veřejnému zájmu. Tady jsou důležité environmentální dopady. Někteří vědci eh, říkají, že bychom mohli aktualizovat stávající elektrárny spíše než budovat nějaké další nové. Pak samozřejmě, co se týče vodních eh, elektráren, tady zase jsou návrhy na ty zelené vodní elektrárny. Je tu potenciál jsou tu různé ale nevýhody, jako sezónnost, přeprava. Budeme se tedy muset věnovat tomu harmonizovanému přístupu na úrovni Evropy, celé Evropské unie, otázce blendingu. A samozřejmě zase i tato oblast si bude vyžadovat určité změny a to bude trvat určitý čas. Pak, co se týče stability samotné sítě, otázka baterií a jejich výroby, to je zase záležitost, která přináleží spíše území mimo EU. A pak také je tu problém s velkou uhlíkovou stopou, takže Evropský parlament se musí také zabývat otázka závislosti na surovinách a spíše pomýšlet na určitou oběhovost ve využívání surovin. Um, máme tu strategický plán v rámci určité Evropské aliance týkající se baterií. Tady uznávám, že sdělení ohledně Green Dealu v rámci komise také plánuje určitou legislativu týkající se baterií. Je tu důležitý bod týkající se té uhlíkové stopy. Uh, a um, také si myslím, že bychom se měli zaměřit na ten potenciál baterií v domácnostech, jakožto možné úložiště energie. Další téma je termální ne, koncové ukládání, například v těch hodně uh, osídlených, obydlených uh, místech a Máme tu tedy parní. A je to otázka tedy termální energie. Tady jsou určité zajímavé projekty, například na vyhřívání veřejných prostor, jako jsou metra nebo nějaké rozsáhlé budovy a určitě se můžeme na toto téma ještě více zaměřit. Pak důležitá je také role, kterou můžou hrát samotní spotřebitele, jak jsem již předeslala Například otázka flexibility, skládá u, u ložiště v domácnostech, ta otázka baterií. Máme eh, směrnici o elektrickém eh, trhu s energií a tam je určitý prostor tomuto věnovaný. A poslední téma, to jsou určité regulační bariéry, o kterých musíme eh, také pojednávat dvojí zdanění, dvojí spoplatnění, pak určitá zařízení, jakožto uložiště problematická v některých členských zemích, takže se musí hovořit také o revizi eh, nařízení ten E a eh, pak také by tu měla být jasná kritéria pro projekty společného zájmu. Toto by mělo být revidováno. A, a měly by to být navrhovány tedy e, nové projekty a zase i v této oblasti je velký prostor pro vylepšení. Oblast výzkumu a vývoje je velice důležitá. Myslím si, že v rámci Horizontu 2020 nebylo podpořeno příliš mnoho projektů v této oblasti, i když je to velice napojeno i na tržní aktivity. Takže to jsou takové moje základní body na toto téma a my budou zapojeny tedy do e, našeho návrhu zprávy, e, který předáme tedy výboru INTA. Myslím, že tu proběhne velice zajímavá debata. Toto téma je velice důležité a opravdu mě těší, že parlament, když v této rané fázi se tomuto takto věnuje. Děkuji, paní eh, Gamon, za to, že jste se s námi podělila s vašimi informacemi a že se věnujete této zprávě. Jak říkáte, je to velice důležité téma. A nyní bych tedy předal slovo stínovým zpravodajům za každou politickou skupinu. Chtěl bych vás požádat, abyste opravdu do, dodrželi řečnickou dobu dvě minuty a v první řadě EPP paní Maria Spiraky. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla říci, že pro mě vůbec působnost této zprávy není jasná. Ještě jsme neobdrželi řádnou eh, informaci od zpravodajky. Toto téma je hodně obsáhlé a měli bychom vlastně nadefinovat, co hodláme dělat s touto zprávou, jaký je její záměr. Měli bychom se zaměřit na regulační oblast, pak také ty výzvy v oblasti o komercializace a pak vůbec chudnost toho ukládání energie. Samozřejmě přejeme si mít tu energetický mix, to je náš cíl do budoucnosti Evropy a je třeba zajistit, aby e, udržitelné druhy energie byly integrovány do naší energetické sítě a ukládání energie je naprosto klíčové, ale musí skombinovat flexibilitu a řádně se zaintegrovat do našeho energetického systému. Samozřejmě generace, eh, generování energie, to je důležité, ale oblast ukládání je stejně tak důležitá a eh, tato oblast by mohla přispět také k dekarbonizaci i dalších ekonomických odvětví. Je to velice důležité, ovlivní to ostatně i další odvětví, jako eh, budovy, doprava a další. A také není jasné, o jakých objemech se tu hovoří. Vodní energie může být eh, dále získávána z eh, přebytků v jiných oblastech a z tohoto důvodu eh, získaný vodní energie ve velké škále na průmyslové úrovni by mohla být dále předávána do dopravního odvětví a dál pak skladována, uchovávána v bateriích. Jak je to s otázkou eh, plynu, dekarbonizovaného plynu, to také může být součást tohoto řešení a musíme si připomenout také tři pilíře energetické unie. Bezpečnost, dostupnost a udržitelnost. Na to nesmíme zapomínat. Hodláme na úrovni EU také reformovat celou oblast energetického trhu, zrevidovat směrnici o udržitelné energie, zaplnit do ní také příslušné zemní plyny. Ta směrnice také právě zmiňuje oblast uchovávání energie, jak u zdroje, tak i v jiných oblastech. Důležitá je oblast také oddělení mezi plynem a elektřinou a musíme nahlížet také na toto hledisko. A měli bychom projednat, zda apelovat na komisi, aby předložila nový legislativní návrh o sektorovém oddělení, také hovořit o nařízení ten E, a tady chci připomenout, že stávající nařízení eh, ne, eh, nezmiňuje ty úložiště, zatím se provádějí pouze studie. A důležitá je také otázka financování podobných projektů. Zatím existují určitá omezení eh, a Komise by se teda měla zamyslet nad řádnými tržními pravidly, eh, zabývat se také otázkou těch dekarbonizovaných plynů a stanovit eh, nové eh, evropské cíle. To by byla taková inteligentní strategie. Takže takto já na první pohled vnímám to, co nám řekla paní zpravodajka. Zatím jsme od ní ale nedostali ani jeden jediný e-mail, abychom se tomu mohli společně všichni mm, věnovat. Děkuji a za SND pan Nils Fuglsang. Děkuji, je dobré, že můžeme zahájit tuto tak důležitou diskuzi. My jsme v posledních let zaznamenali velký pokrok v cenách Eh, je třeba solární panely, eh, jejich ceny se snižují, což je dobré, když si přejeme podpořit oblast obnovitelných zdrojů energie, abychom splnili závazky z Paříže a bojovali proti klimatickým změnám. Ale velkým tématem je téma této zprávy, tedy jak eh, ukládat elektrickou energii bez toho vlastně nemůžeme eh, jaksi pokračovat. Přejeme si mít eh, úložiště levné elektrické energie, mít zásoby na zimu a nemůžeme navyšovat ceny, to by veřejnost nepřijala, takže musíme vědět, jak ukládat obnovitelnou energii. Myslím, že tady proto můžeme mít čtyři možné způsoby, jak ji ukládat. V první řadě tedy baterie, Tady jsme zaznamenali poz, velkou poptávku po bateriích v poslední době, takže eh, se můžeme zaměřit, jak toto množství ještě navýšit. Za druhé elektrochemické ukládání, což je vlastně možnost, když používáte obnovitelné zdroje energie, ukládat to ve formě hydrogenu a měli bychom analyzovat tuto možnost ještě více. Pak máme termální skladování to zmínila paní zpravodajka, když tedy ohřejete tu látku, tedy vodu pro e, vytápění a pak mechanické ukládání, e, když e, je to tedy v pohybu, mm, tak mm, v rámci pohybu můžete dále využívat tu energii. To jsou tedy dané možnosti a měli bychom využít této příležitosti, abychom vypracovali strategii, jak vložit naše prostředky, zdroje, Eh, do toto už eh, tu zaznělo, že máme eh, nařízení ten E a také paní zpravodajka říká, že je zapotřebí ještě prohloubit výzkum a nasměřovat do něj nezbytné finanční prostředky. Určitě se těším na spolupráci, je to důležité téma. Děkuji a za zelené pan Ninisto. Děkuji, pane předsedo. Já také děkuji zpravodajce za prezentaci tohoto tématu. Energetické úložiště to je klíčové, pokud si přejeme dekarbonizaci celého energetického systému. To je takový středobod celé této zprávy. Je to ostatně důležitý bod pro tu energetickou tranzici a dekarbonizaci. Je třeba uplatňovat eh, inteligentní, holistický přístup, nenahlížet na celou záležitost odděleně, ale opravdu komplexně, aby to bylo také velice efektivní i nákladově. A proto je tedy ta energetická možnost ukládání velice důležitá v rámci toho nového systému obnovitelných zdrojů energie. Proto jsme tedy ambiciozní a přejeme si pokračovat, postupovat rychle. Co se týče ukládání e, v e, prospěch topení či chlazení, tady musíme se e, zamyslet tedy nad možnostmi v rámci elektrifikace Například v Helsinkách máme úložiště podzemní a eh, energetické společnosti se tímto zabývají možnými eh, řešeními, jak tedy eh, v rámci vytápění, tedy využívat tato úložiště. To je velice důležité ve prospěch dekarbonizace po celé Evropě. Je důležité tam zapojit také sek odvětvové e, zdroje, například oblast e, s větrnou energií. Mm, to je důležité pro země, jako je třeba Dánsko. Pak e, princip efektivita v první řadě, protože některé oblasti zaznamenávají velké ztráty, třeba až 40%, to zase záleží na jednotlivé technologie, které používáte, u vodní energie je to lepší, u baterie je to také lepší, takže zase je třeba se zaměřit na to, kde jsou ty lepší technologické možnosti. Je to rozhodně velice důležité pro nás a těšíme se na spolupráci se spravodajkou. On behalf of e ID. Děkujeme. A za ID to je paní Silvia Lemár. Děkuji. Já se pokusím to zvládnout za dvě minuty. Obecně se domnívám, že je velice důležité a že je skutečně dobré, že hovoříme takovým detailním způsobem o tomto tématu ohledně ukládání energie. Toto je problém, kterému jsme se dlouho vyhýbali a když se podíváme na to, o čem se zmínili předřečníci, flexibilita, ukládání, to je podle mě špatný přístup. Prostě my potřebujeme, aby energie byla k dispozici, to není spojeno s žádnou flexibilitou. My musíme zajistit bezpečnost dodávek za každých okolností, ovšem s obnovitelnými zdroji toho nebudeme schopni. Někteří eh, poslanci si toho již podle mě jsou vědomí, protože ukládání energie mm, mm, samozřejmě vždycky je spojeno rovněž s velikými ztrátami a proto si musíme uvědomit, že některé nové technologie zatím ještě nejsou připraveny pro využití na trhu. Pokud by byly, tak už bychom je využívali, čili je to docela takové úsměvné, když hovoříme o těchto eh, možnostech, eh, například v Helsinkách, vytápění domácnosti nebo vodní pumpy. Ano, to je v to je dobře, ale musíte žít v Helsinkách nebo eh, různé způsoby, které využívají v Rakousku. No dobře, ale tak v tom případě musíte žít eh, v dané zemi. Pokud chcete dosáhnout klimatické neutralitu, tak potřebujete možnost úložišť a potom můžete hovořit o klimatické neutralitě, ať už to znamená cokoliv. To, co dělá Evropský parlament, to, co dělá Evropská unie znamená, že v podstatě děláme ten druhý krok, než uděláme ten první důležitý krok a doufám, že jste si toho vědomí. Pan Krasnodemský je místopředsedou i koordinátorem za IKR, e prosím. Rád bych poděkoval paní zpravodajce. Toto je velice dobře načasovaná zpráva z vlastní iniciativy. My víme, že pro dosažení cílu Evropské unie ohledně energetické strategie je velice důležité, abychom si uvědomili, jakým způsobem budeme moci ukládat energii. Toto je důležité téma, musíme na něj zaměřit naši pozornost, měli bychom se zaměřit na tyto důležité věci. Jedna z věcí ke zvážení je otázka těch baterií a jiných technologií. Účetní dvůr loni řekl, že my jsme v podstatě již pozadu, pokud jde o ten vstup na trh s bateriemi v rámci EU. Litium, ionové baterie a tak dále. Na to se sice zaměřujeme, ovšem nyní už je velice důležité s nimi soutěžit, s těmi ostatními um, producenty, protože rostou trhy, samozřejmě i u nerostních surovin, tyto ceny a ty konkurenti konkurují mm, potom nekalým způsobem často. Čili potřebujeme určité transformace, určité technologické novinky, vodík, solid, Eh, nebo mm, baterie z tvrdých materiálů a tak dále. Prostě měli bychom přijít s něčím, kde budeme mít eh, určitou výhodu nebo určitou konkurenční výhodu, jakožto Evropa. Energetický balíček se snaží zabývat mnohými problémy, pokrýt je ovšem legislativní překážky zde ještě existují, které znemožňují eh, zahájení eh, těchto implementace těchto technologií. Dále je to, jsou to náklady spojené s eh, bezpečností dodávek, baterie například. Víme, že litinum a kobalt, že 50 mm, v těchto dvou u těchto dvou kovů využívá například Čína. A dále jsou to národní opatření, kolik může každý stát věnovat na výstavbu těchto facilit, podívat se na to, zda bychom neměli změnit i pravidla ohledně státní pomoci po roce 2022. Děkujeme, pane Krasnodemský. A v neposlední řadě to je stínový zpravodaj za GUE, pan eh, Georgios Georgiou. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych rád poděkovala paní zpravodajce za otevřený přístup, za ochotu spolupracovat na tomto velice důležitém tématu. Mohlo by to nějakým způsobem kompenzovat eh, klimatické dopady. Víte, v podstatě to, co po, Problém je rovněž například u požáru, mm, záplav a proto potřebujeme přijít s komplexním přístupem ohledně ukládání energii, pokud teda mm, chceme opravdu mít nulové emise, zaměřit se na obnovitelné energie. To je pravda, slyšeli jsme zde mnoho krásných slov. To určitě ovšem slova nestačí. Potřebujeme konkrétní kroky, žádné další závazky či sliby. Energie, to je něco pro nás zásadního, je to zdroj, který představuje i sociální dopad, musíme zajistit energetické dodávky a bojovat proti energetické chudobě. Zásadní je rovněž zajistit to, že všichni naši občané budou mít rovný přístup i k novým energetickým možnostem, technologiím v oblasti ukládání energie a zaměřit se především na zranitelnější státy, na tvorbu dostatečné infrastruktury pro tuto problematiku. A dále je to například LNG, který bychom mohli využít jakožto přechodné palivo, přechodný zdroj energetický, to bych rád zdůraznil ještě předtím, než se dostaneme transformací k novým obnovitelným zdrojům. My předložíme určité pozměňovací návrhy. V tomto ohledu samozřejmě budeme spolupracovat s paní zpravodajkou i ostatními stínovými zpravodaji a těším se na mm, zajímavou a kvalitní rozpravu, která nám v tom pomůže. Děkujeme, pane George. A nyní ještě čtyři kolegové pět se nám přihlásilo krátká vystoupení minutová, poté to bude komise, bude mít tři minuty k dispozici na odpověď, nějaké ještě reakce a potom paní kolegyně Gamun, paní zpravodajka bude moci závěrečné slovo. Pan Pekarino se přihlásil jako první. Děkuji za slovo. Dvě věci. Baterie a CCS systémy. U baterií jsme závislí na producentech z Číny, to je faktor důležitý a zároveň například nerostné zdroje z, z Konga, z Číny, kde Kongo produkuje více než 60 kobaltu, který je velice důležitým zdrojem nerostným. Komise přišla s akčním plánem. To je první plán, první krok v tomto ohledu, to je dobře, ale potřebujeme ještě mnoho dalších činností, aktivit a proto věřím, že komise bude aktivnější než do posud. A pokud je o systémy CCS, Hm, před pár lety jsme si mysleli, že tyto systémy budou odpovědi na mnoho našich problémů, ovšem není tomu tak. Nyní, když cena emisí CO2 na tunu je asi někde mezi 25 a 30 eury za tunu, tak chápu, že by bylo možné za několik let vytvořit nebo vybudovat takové systémy a technologie CCS, které bychom potřebovali a proto je zásadní například při programu Horizon, abychom tam zajistili finanční prostředky i pro tyto technologie. Mohlo by nám to pomoci z dlouhodobého hlediska možná ne, ale za několik desetiletí, pokud jde o eh, CCS technologii, ale řekněme za dalších 20, 30 let. Je důležité, abychom i tyto technologie dále rozvíjeli. A proto věřím, že tato zpráva z vlastní iniciativy nalezne nové myšlenky, argumenty a prosadí je společně díky našemu výboru i Evropské komisi. Děkujeme. Šest kolegů se nám přihlásilo do diskuze. Pani Kumpula na tri, prosím, děkuji za slovo, pane předsedo. Je to dobrá zpráva z vlastní iniciativy, rozsáhla, problém je trošku i zacílit, o bateriích již víme, pan Ševkovič na tom pracoval v posledním období, dále připravuje kvalitní strategie v tomto ohledu. Potřebujeme vytvořit takový ekosystém v Evropě, No, my zde, ano, přece využíváme azijský, konský materiál, zatímco máme svoje doly. My produkujeme pouze 3% baterie, zatímco 90% eh, přivážíme, do, přivážíme z Azie. Čili to je důležité, abychom měli svůj ekosystém, aby došlo k recyklaci, využívali naše doly a tak dále. Recyklace by měla být i novým zdrojem materiálu, zdrojů, jelikož oběhová ekonomika je zásadní. Ten E nařízení bude revidováno. Můžeme teda podpořit například tento systém, aby, aby pokrýval baterie, vytápění a tak dále. A třetí věc, ano, výzkum nejenom pokud jde o baterie, technologie v tomto ale i materiály, například ohře vody, to si myslíme, že je to nejlepší, ovšem mnoho mladých vědců přišlo s novými materiály nebo navrhuje jiné materiály, nejenom vodu, pokud jde například o úložiště. Děkujeme, pan Buchner má slovo. Děkuji vám. Eh, já bych chtěl se soustředit na ta velká úložiště, eh, například stabilizaci sítě nebo průmyslové potřeby. Eh, tady vzhledem k energetické hustotě a úložné kapacitě máme jenom možnost chemického ukládání. Bude to tedy potřebovat vodík jakožto nositele energie a já bych chtěl nejprve zdůraznit, že u elektrolýzy nevzniká jenom vodík, ale také celá řada Eh, z dalších elektrolytických procesů, takže nekoncentrujme se pouze na vodík. A druhá důležitá poznámka je, že musíme pracovat napříč sektory. Eh, vezměme si eh, vysokou teplotu při elektrolýze a potom v podstatě tady eh, ta účinnost je 60%, což je lepší než jakákoliv jaderná elektrárna a než mnoho uhelných elektráren. Eh, takže tahle metoda funguje, ale především, když se skombinuje například eh, s se spotřebou vodíku v ocelovém průmyslu, protože jinak ta horká pára eh, uniká na zmar. Eh, takže zkrátka apeluji na eh, myšlení napříč sektory a nesoustředit se pouze na jeden jediný sektor. Děkujeme. A nyní za SAD pan Kohl. Děkuji a já budu pokračovat polsky. Rád bych zdůraznil, že tyto důležité investice v této oblasti energetické je důležité se obrátit na naše občany, komunikovat s nimi, ukázat, jakým způsobem, jaké to bude mít dopady na Slesku, kde víme, že tam opravdu jsme měli tyto tradice, především pokud jde o tuto oblast, tak jsme se rozhodli například o tom, ohledně toho, které doly budou fungovat, nebudou fungovat. Často tyto projekty v rámci nového zeleného dílu um, bohužel nemají eh, tyto možnosti konzultovat. Naše občané nebudou proti těmto investicím, pokud budou odpovědným způsobem konzultováni. Je důležité, aby tyto investice znamenaly například určitou naději ohledně čistšího vzduší pro nás i další generace. Děkuji. Děkujeme vám. Nyní pan Nika, já se omlouvám, pane kolego, že jsem si vás nevšiml. Nevadí. Děkuji, pane předsedo. Možná rumunsky i pro rumunské posluchače, jestli dovolíte. Velice důležité je, když hovoříme o ukládání energii, o mm, skladování, ukládání eh, eh, energetických zdrojů. To je velice důležité, protože to bylo vždycky tabu. My potřebujeme jednak adekvátní technologie v tomto ohledu, nové technologie, máme zde nový zelený díl, dekarbonizace a bez ukládání energie nebude možné seriózním způsobem přistupovat ke všem těmto velikým tématům. Jedno procento mm, mm, pouze Eh, není mm, v podstatě eh, tohoto eh, obnovitelného Eh, zdroje, to znamená, to je technologie, kterou zde máme posledních 200 let a právě proto potřebujeme náhradní zdroje pro ukládání, nové technologie, které by se mohly využívat rozsáhlým způsobem, ale zároveň, aby to bylo finančně dostupné, aby jsme zde měli operátory, kteří se budou zabývat právě touto problematikou, aby to byli aktéři energetického sektoru a proto Evropa musí masivně investovat právě do těchto nových špičkových technologií, které by obnovily celou oblast a našly nová řešení pro ukládání energie. Ano, jsou to například baterie, o kterých jsme hovořili, ovšem to není pouze jedno řešení. Dále je to například vodík. Určitě v rámci nového zeleného dílu to bude důležité řešení, ovšem nejsou to jediná řešení. Je zde mnoho možností, které zatím nebyly prezentovány, protože jsou příliš nákladné. Ale to znamená, že teda možné to je, akorát potřebujeme dosáhnout snížení ceny. Pan Eller, prosím. Eh, už se tu hovořilo o výhodách a nevýhodách jednotlivých technologií a já si myslím, že potíž této zprávy eh, je v tom, že to nemá být eh, izolovaný výčet technologií k ukládání, ale že bychom směli také uvažovat o jejich ekonomické průchodnosti. A už tu bylo zmíněno, že je potřeba uvažovat nad tím, do jaké míry je to část průmyslové strategie. Musíme otevřeně pojmenovat, a možná pro některé z přítomných to bude bolestné, že stále hovoříme o technologiích, ale potom v členských státech vidíme, že eh, sice se o technologiích rádo hovoří, ale potom v členských státech je regulační rámec pro ukládání takový, že jim brání. Máme v Evropě ten problém, eh, že Eh, když eh, ukládáme, eh, že, nemáme stejné procedury, že máme vždycky jakýsi, pro, jakýsi protiodpor. Takže dva aspekty jsou důležité. Průmyslově politický koncept musí být tedy provázaný, protože Pokud bychom například vyloučili vodík ze sektoru mobility, tak eh, cena vodíku v průmyslu je mnohem nižší než v mobilitě. Potřebujeme mobilitu jakožto trh pro vodík, aby potom eh, vodík ve velkém řádu mohl být vyráběn i pro průmysl. Takže myslím si, že v tom hodno, ten hodnotový řetězec eh, musí být nějak uspořádán a zároveň je potřeba jasně pojmenovat, že hlavní problém je v tom, že v, mno, že v členských státech jsou nejrůznější odpory proti ukládání. Takže ta, ta, ta zpráva, kdyby byla pouze seznamem technologií, tak by to sice budilo naději, ale nakonec by to selhalo. Děkujeme a nyní ještě poslední dva přihlášení do diskuze. Děkuji, pane předsedo. V první řadě je mi jasné, že paní zpravodajka i ostatní kolegové mají jasno v této věci. Přejeme si pokročit směrem k dekarbonizaci a být klimaticky neutrální a potřebujeme maximální obnovitelný potenciál a to nám umožňuje dva druhy využití interkonexe, tedy je třeba dosáhnout cílu interkonexe. Já žiju v Galicii ve Španělsku, kde máme hodně větru, ale pak jsou zase jiné oblasti, kde tomu tak není, takže je důležité propojit Evropu, abychom si takto mohli předávat i energii. Je jasné, že ukládání energie je důležité. Já bych tu chtěl apelovat na to, Samozřejmě máme solární energii a v mnohých zemích upřednostněme solární energii, dokonce tedy i ceny solární energie hodně klesly, ale nezapomínejme na náš průmysl. Takže já si myslím, co bychom měli udělat? Pomoci, aby se zavedly tyto nové technologie, a, ale nenechat to celkově jenom na našem průmyslu, protože by to pak mohlo dopadnout tak, jak je to nyní s bateriemi v Číně. My samozřejmě tedy předložíme také pozměňovací návrhy a děkuji vám. Děkujeme. A ještě v neposlední řadě pan Grudla. Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkuji rovněž paní zpravodajce. Hmm, v podstatě elektřina se takto neukládá, mnoho těchto technik ještě není k dispozici, abychom nalezli dostatečná řešení, čili nejenom inovace, ale v podstatě využít veškeré možnosti, které máme a to znamená především určitá celoevropská aliance, spojenectví, strategie, které musíme vytvořit. Rada, komise se musí snažit vytvořit například i takové Evropské združení pro baterie a tak dále, kde samozřejmě věnují pozornost inovacím, ion sodium, baterie nevyužívají ani kobalt, ani litium například, nebo právě ty pevné prvky, o kterých jsme hovořili. Komise za chvíli bude představit takový návrh Evropského zružení pro vodík například. Toto je teda téma, kde mnoho zemí opravdu navýší tuto, všechny tyto možnosti, když budou spolupracovat komise dokonce chce věnovat, nebo věnovala minulý týden. My jsme bohužel byli všichni ve Štrásburgu speciálně den, který věnovala těmto novým technologiím. To je škoda, protože my jsme zrovna nebyli v Bruselu. No a dále například, ně, například úložiště ve vesmíru. Možná to zní divně, ale já nevím, například Číňané už s tím přišli ty solární různé panely produkovat eh, mnoho energie tímto způsobem, dat datová centra všude ve světě například emitují více uhlíku než veškeré letectví celého světa. Čili kdybychom to například umístili do vesmíru, tak, tak to znamená, že bychom neměli tento problém, mohli bychom využívat solární panely tímto způsobem. Je zde mnoho zajímavých možností, ovšem je potřeba, abychom spojili úsilí. Děkujeme v právě ve směru se budeme za chviličku, pane kolego, věnovat, čili tam rovněž budete moci přispět, budete se moci přihlásit do diskuze. A nyní to je Evropská komise, pan Stefan Moze, který vede eh, jednotku, která se týká energetických dodávek. Máte tři minuty k dispozici. Děkuji, děkuji, pane Buzoji, vážená paní Gamon, milí poslanci, poslankyni, my jsme velice rádi, že tato zpráva z vlastní iniciativy z Evropského parlamentu vzešla. Je to takové politické vedení této problematiky, na co se zaměřit, cesta vpřed, jak zlepšit tuto situaci. Je jasné, že základem je Clean Action Package, tento balíček, ovšem čeká nás ještě hodně práce. Je to i součást celé Evropské unie v rámci nového zeleného dílu zvýšit naše ambice a toto právě mm, úložiště ukládání energie, to je klíčový nástroj pro zajištění um, dodávek energetických. Mnoho poslanců se o tom změnilo. Musíme spolupracovat s trhem na základě trhu. Trh bude potřebovat podporu ze strany funkčního regulačního rámce na evropské i národní úrovni. Členské státy v tomto ohledu budou hrát zásadní roli, především pokud jde o národní energetické a klimatické plány, zlepšení pravidel v oblasti úložiš, kolik úložiš budou potřebovat, národní specifika se musí vzít v potaz, tak jak o tom hovořilo několik předřečníků. Každá země má jiné výchozí podmínky, jsou tam různé silné, slabé stránky, geografické postavení, přírodní zdroje. Členské státy samozřejmě pak budou zodpovědny za tuto konkrétní situaci a my teda musíme pomáhat i na národní úrovni. Evropská podpora, Horizon 2020, Horizon Europe, TNE, sítě, infrastrukturní projekty, ale i národní podpora. Tam bychom měli posílit například i pravidla ohledně státní pomoci, lépe se podívat na to, co můžeme ještě udělat. Potřebujeme technologicky neutrální přístup. Několik kolegů se o tom zmínilo. Není možné, abychom si pouze vybírali některé technologie, musíme mít strategický přístup, identifikování překážek, tak aby všichni zúčastnění, všechny subjekty, trh, občané, aby jsme šli jedním směrem a zvolili nejlepší řešení pro různé potřeby, které v tomto ohledu máme. Jak bylo zmíněno, potřebujeme i velice jasnou, silnou spolupráci všech subjektů. Musíme sdílet zdroje, musíme se snažit hodnotit ten přístup adekvátnosti, bezpečnost dodávek, úložiště, tak aby jsme reagovali eh, řádně, správně způsobem zajistit bezpečnost celého tohoto systému eh, směrem k úplné dekarbonizaci našeho energetického systému. Čili děkujeme vám, těšíme se na spolupráci a my na komisi rovněž eh, provádíme takovou studii, přijdeme s doporučeními a předložíme to i v rámci naší strategie hm, pro integraci inteligentních sektorů. Někde v polovině letošního roku by to komise měla představit, takže děkuji. Děkujeme. Pane Mozare, a nyní paní zpravodajka ještě na závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním za připomínky, návrhy, argumenty. Panu Mozerovi rovněž bych ráda poděkovala za jeho slova. Já věřím, že i výsledky vaší studie bude moci zahrnout do naší e, zprávy. To si myslím, že by bylo opravdu super, takový ten přehled, který tam máme i ohledně jednotlivých zemí. Nejprve, jestli dovolíte, alespoň k pár poznámkám, možná německy a tak. Eh, Pane kolego Ehlere, není to žádný výčet jednotlivých technologií, nebo neměl by být, to s vámi naprosto souhlasím, ale musíme uznat, že už některé jsou nasazené na trhu, u jiných jsou ještě nějaké výzvy, vy jste je zmínil, ale u některých bodů jsem stejného názoru jako vy, že je těžké, v Rakousku je to také často těžké nějak zakala, zacházet s těmi protesty v případě velkých staveb, ale eh, myslím si, že by mělo být na nás politicích, abychom zapojili občany. Máme potom zase jiné příklady z Evropy, kde to klaplo mnohem lépe a to i u větších projektů. Podívejme se například do Švýcarska. Není to sice země EU, ale podívejme se, jak, probí, jak to probíhá tam. Jsou tam sice jiné předpoklady, ale tam se spolupracuje s obyvatelstvem a vysvětlují se jednotlivé souvislosti. A já si myslím, že energetický přechod je je um, zásadní argument a odpovědnost je na politicích za to, aby vysvětlovali, proč právě tam, kde vůbec máme ten luxus pracovat se skladováním energie, proč právě tam je potřeba této výhody také využít. Ale musíme se zabývat také tou účinností, Eh, nepřecházet eh, spíše na eh, malé elektrárny a tak dále, ale je potřeba sázet u těch projektů na energetickou účinnost. A já si myslím, že je potřeba tedy spolupracovat a dojít k dobrému řešení a vytvořit, určitý, vytvořit si určitý přehled o technologiích, které už existují. Protože před nimi stojí rozdílné výzvy a, jak už to bylo několikrát zmíněno, jednotlivé členské státy mají různé předpoklady a tím pádem musí nasazovat různé technologie. Měli bychom zvážit, jaké místo budou mít tyto technologie v průmyslové strategii a eh, já si myslím, že to bude velice zajímavá debata. Panu Buchnerovi bych chtěla říct, eh, že tohle není žádné omezování vodíků, to by nebylo eh, nijak chytré. Já s vámi naprosto souhlasím a eh, velice se těším na vaše podněty. A právě tak význam eh, práce napříč sektory, to s tím taky naprosto souhlasím a chci to v té zprávě zdůraznit, že je to zásadní součást strategie. A potom eh, paní Limr bych chtěla ještě říct, že eh, já chápu, že zabezpečení dodávek energie to je obrovské téma a tady je potřeba vzít obyvatelstvo na palubu. Já tady cítím velkou zodpovědnost, ale je to možné. Eh, právě o tom tady hovoříme, proto jsme tady. Zabezpečení dodávky úzce souvisí s tématem ukládání energie. Je to propojené. A e, i v dalších oblastech, kde není efektivita, i tam je potřeba e, například dálkové, vytáp, dálkové vytápění existuje i v Německu. A teď přejdu zpátky do angličtiny, protože je jinak matoucí, to, to, to takhle vyprávět německy. Tak, ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům všem našim talentovaným asistentům, expertům, kteří se zúčastnili před dvěma týdny prvního setkání stínových zpravodajů. Ráda bych vám poděkovala za velice důležité, kvalitní příspěvky k této zprávě. Ráda bych zdůraznila, že my jakožto parlament bychom měli přijít se společným přístupem. To je důležité, abychom opravdu vyslali jasný signál, že podporujeme toto téma, že je to zásadní, mělo by to být komplementární úsilí v celé této problematice, která se energií zabývá. Takže to je v podstatě z mé strany vše i z časového hlediska. První setkání bylo nesmírně konstruktivní, proto věřím, že budeme pokračovat ve stejném duchu. Děkujeme, říká pan předsedající, děkujeme všem kolegům, kteří se zapojili do této rozprávy. Jistě to není poslední možnost. O této zprávě budeme ještě debatovat. Dneska to byla první výměna názoru. No a nyní se dostaneme do vesmíru. Hm, jako součást našeho obvyklého postupu jsme pozvali i ITRE, výbor, který rovněž Carlos, pan Carlos de Torriges bude mezi námi, který zastupuje GNS a agenturu a my v podstatě jsme původně chtěli, aby jsme zde měli zastoupeny obě dvě tyto agentury. Bohužel pan Wegner, který je generálním ředitelem Evropské vesmírné agentury ESA, bohužel nemůže být mezi námi. A my jsme se ale domluvili, že ho přizveme na jedno z našich dalších zasedání, buď v únoru nebo v březnu. Ovšem je mezi námi pan Des Dorides, Proběhne nejprve rozprava, jelikož je zde zastoupena teda pouze jedna z těchto dvou agentur, omezíme rozpravu na jednu hodinu, protože ve 13.30 sejdeme s paní místopředsedkyně Vestager k velice zajímavému tématu. Takže bych poprosil kolegy, kolegyně, kteří nás opustí, aby opustili sál opravdu co možná nejtěžším způsobem. A nyní již dávám slovo panu Desdoridovi, který nám představí organizaci a jejich aktivity. A než ho poprosím, aby vystoupil, rád bych zdůraznil to, že problematika Galileo Outage dneska nebude analyzována, protože je na to určité embargo ohledně bezpečnostních záležitostí, takže se tomu budeme věnovat samostatně, pravděpodobně mm, asi 18. února. Takže budeme postupovat Následujícím způsobem pan Desdorides bude mít 10 minut, úvodní slovo, mm, priority agentury, výzvy, práce agentury GSA, jeho pohled na nejdůležitější záležitosti, které se týkají evropské diskuze k tomuto tématu. Pak to budou koordinátoři nebo náhradníci a všichni ostatní kolegové budou moci samozřejmě vystoupit. Pan Salini samozřejmě bude mít možnost vystoupit a na závěr pan Des Dorides za GSA bude reagovat, ještě bude mít prostor k závěrečnému slovu a bude-li čas je zde a bude zde komise zastoupena, tak bude moci rovněž vystoupit po kolezích bude mít eh, možnost samozřejmě i komise. No a nyní již rovnou dávám slovo vám, pane Desi. Děkujeme vám, že jste mezi nás přišel. A nyní vás poprosíme, abyste představil aktivity vaší agentury GSA, kterou řídíte. Prosím, dávám vám slovo. Thank you, Mr. Chair. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno všem a děkuji vám, že jste mi dali příležitost tady promluvit za Evropský vesmírný program a za eh, Evropskou eh, agenturu. Za těch deset minut úvodního projevu budu konkrétně hovořit o třech bodech. Nejprve vám poskytnu informace o naší agentuře a o jejich výsledcích a potom budu mluvit o tom, co nového pro nás plyne z nařízení, které bude platit od ledna příštího roku a která přinese novinky jak pro GNSS, tak pro GSA. A konečně budu hovořit o tržních výsledcích, jak jsme na tom a co je potřeba plánovat do budoucna. Takže nejprve k GSA. GSA je agentura, která se rozrostla za posledních 8-9 let. Dnes jsme na dvou těch zaměstnancích a ti nesídlí pouze v našem sídle v Praze, kde je jich samozřejmě velká většina, ale kromě toho máme také operační centra nedaleko Paříže, v Madridu v Nizozemí a jednu operační kancelář v Toulouse. Dvě operační centra se eh, konkrétně zabývají bezpečnostním monitoringem systému a eh, chtěl bych zdůraznit, že tato centra obsluhují non-stop zaměstnanci eh, GSA. Já teď řeknu, jaké jsou dva hlavní proudy, dvě hlavní osy naší agentury. První z nich je poskytování služby. Služby eh, pro eh, EGNOS, eh, což je tedy regionální systém, regionální ve smyslu regionu Evropa, čímž vylepšuje formát GPS pro civilní letectví a pak je to poskytování služeb Galileu. Tuto odpovědnost budeme mít eh, od, nebo máme od 1. ledna roku 2017. A myslím si, že nejlepší způsob, jak eh, vám sdělit výsledky této činnosti naší agentury, je hovořit o eh, tržní, o našich, našem výkonu na trhu. EGNOS od oznámení spuštění provozu v dubnu 2011 tedy za necelých devět let, má dnes víc než 50 eh, instrumentálních runwayů v Evropě, které jsou vybaveny eh, SBASem, tedy EGNOSem. Mohl bych také pokračovat a říct vám, že všichni velcí výrobci letadel, jako je Airbus nebo Boeing, nabízejí nové modely eh, z SBAS a EGNOS na palubě. Takže celkově je řeč o víc než 350 letištích po celé Evropě, které využívají tuto novou technologii. Je to technologie, která se někdy popisuje jako nejprůlomovější od vynalezení radarového systému. To je tedy EGNOS. A teď ke Galileu. Jak už jsem říkal, původní eh, služba byla poskytována eh, je to, je to původní služba, která byla poskytována naší agenturou. Eh, za ty tři roky až do dnešního dne os, máme dosah asi jednu miliardu zařízení, především smartphonů, které jsou kompatibilní s Galileem. Takže tohle číslo říkám, abyste měli představu o tom, jak obrovský úspěch je Galileo za posledních několik let. Ten výsledek je dokonce ještě lepší, než jsme před třemi, čtyřmi lety očekávali. Co tedy stojí za tím eh, neuvěřitelným úspěchem? Je to systém, který eh, si vede poměrně dobře, je výkonný a přináší něco nového, něco nad rámec ostatních navigačních systémů na světě. A především je příčinou těchto výsledků eh, činnost naší agentury. Mohu vám říct, že nestačí vysílat signál do vesmíru. Naše agentura považuje za naprosto klíčové to přemostění eh, směrem k uživatelům. A to je klíčový faktor pro úspěch na trhu. Přemostění směrem k uživatelům znamená přiblížení se uživatelům, pochopení jejich potřeb eh, a pomáhání, pomoc při eh, jejich rozhodování. Jak jistě snadno uhodnete, tak za tím číslem jedné miliardy eh, jsou obrovské investice výrobců čipů. A je to nejlepší odpověď na otázku, proč Galileo. Firmy spatřily v Galileu příležitost eh, být konkurenceschopné na trhu. GSA eh, je tedy oslovuje, snaží se porozumět jejich potřebám a testuje jejich zařízení. A kdekoliv je to možné, tak eh, jim také finančně pomáháme vstoupit na trh. Myslím si, že nejlepší číslo, nejlepší index, který zde mohu citovat, je tento. Možná víte, že agentura zhruba jednou za rok vydává e, zprávu o trhu. Je to zpráva, která se rychle stala celosvětovým referenčním bodem a je dostupná na webových stránkách GSA zadarmo. A abyste měli představu, za prvních 100 dní od zveřejnění této zprávy jsme obdrželi, nebo jsme, byla ta zpráva e, stažena přes 10 tisíckrát po celém světě. Což dokládá, jaký je zájem o GSA. Abych ještě dokončil tu prezentaci zaměření naší agentury, chtěl bych říct pár slov o bezpečnostní dimenzi, která je také důležitá pro program GNSS. A nejenom proto, že jeden z těch signálů je zašifrovaný a je vyhrazený pro e, institucionální uživatele, včetně obrany. Nejenom proto, ale také e, čím dál více vzrůstá význam bezpečnosti pro jakékoliv eh, komerční systémy. Kybernetická bezpečnost eh, to je jenom jedna sou, součást, ale je to systém, který vstoupil do našich životů tolik, že jeho zabezpečení je naprosto klíčové. Abyste měli představu, podle našich posledních analýz zhruba 10 evropského HDP nějakým způsobem souvisí s GNSS, s geolokací. Dále bych chtěl hovořit o nařízení. Je to tedy nové nařízení, které vstoupí v platnost zhruba za rok a jeho cílem je vytvořit celkový právní rámec pro celý vesmírný program Evropské unie. A já bych teď chtěl říct několik slov o tom, proč je to pro GSA tak důležité. Je to proto, že se tu zhodnocují zkušenosti, které jsme získali za posledních několik let, a to ve prospěch ostatních programů. GSA eh, ztrácí zaměření na navigaci a stává se spíše agenturou Evropského vesmírného programu. Takže i pro ostatní programy, jako je Copernicus nebo Novsatcom nebo SSA, nebo další, které mohou přijít. To je nesmírně důležité, protože Evropa tady těží ze zkušeností, které naše agentura se sbírala za poslední roky. Jak pokud jde o působení na trhu, tak pokud jde o bezpečnost. A velice rád se samozřejmě k tomu ještě vrátím, k těmto tématům. Ještě pár slov k tržním výsledkům. Chtěl bych zdůraznit ten hlavní. Začnu tím masovým trhem, tedy smartfony. Dnes můžeme říci, že eh, přes 30 nejslavnějších značek smartphonů, které na světě jsou, eh, podporují kompatibilitu s Galileem. V podstatě se to stává celosvětovým standardem. Všechny vaše nové telefony mají v sobě Galileo. Pokud jde o automobilový průmysl, tak 25 eh, značek automobilů dnes eh, vyvíjí nové modely s Galileem. Je to samozřejmě také díky nařízení e-call, které vstoupilo v platnost v dubnu 2019. Ale můžu jít ještě dál a říct vám, že všechny nové automatizované vozy, tedy vozy budoucnosti, eh, zavádí jako nové rysy různé prvky, které umožňuje Galileo. A poměrně nedávno eh, před pár týdny v Kompěň jsme testovali automatické auto, které využívalo Galileo eh, z automatizační úrovni 4 z 5. To, abyste měli představu o tom, jaký zájem má automobilový sektor o Galileo a o EGNOS. O letectví už jsem hovořil. Říkal jsem, že EGNOS je průlom a mohl bych vám také říct, že v sektoru dronů, což je oblast, která zažívá rozmach, už máme víc než 100 50 modelů přijímačů od 35 výrobců z celého světa, které využívají EGNOS nebo Galileo v železničním sektoru. Tam dnes v Evropě máme víc než 40 tisíc vagonů, které využívají Galileo eh, pro eh, organizační účely. A na nás v GSA je, aby se eh, Galileo a EGNOS dali využívat pro železniční signalizaci. A tady čelíme určité setrvačnosti, pomalu se to mění. Železnice je oblast, která není příliš nakloněná inovacím a je poměrně značně roztříštěná. My pracujeme na překonání těchto bariér. Potom námořní sektor, tady uvedu dvě čísla. 20 přijímačů v celosvětovém námořním sektoru používá Galileo a EGNOS a v Evropě je to 90 A tím skončím a doufám, že těmito několika čísly se mi povedlo vám ilustrovat, jak moc je Galileo a EGNOS tím úspěchem. Děkuji vám moc krát, pane Desdoridesi. To byla velice jasná a konkrétní prezentace plná užitečných informací eh, a velice zajímavých čísel. Děkuji ještě jednou za prezentaci a teď dám slovo kolegům k komentářům a vyjádřením. Začnou jako vždy koordinátory nebo jejich náhradníky. Takže pan Salini, a potom ostatní, kteří by eh, se chtěli vyjádřit, tak dejte vědět kolegům ze sekretariátu a uděláme seznam. Nejprve tedy pan Eiler za EPP. Pan Salini k tomu řek, něco řekne. Takže začneme panem Salinim, který je zpravodajem pro vesmírný program eh, od roku 2019. Děkuji moc krát. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Des Doridesovi, protože ten končí ve funkci generálního ředitele GSA a děkuji za fantastickou práci ze všech těch let. Myslím si, že je před námi mnoho výzev, ale momentálně diskutujeme o rozpočtu. A já bych chtěl tedy začít penězmi. Víme, že Spojené státy se rozhodly investovat 22,6 miliard jenom v roce 2020 do vesmíru. A my se snažíme uchovat a ubránit náš návrh 16 miliard na 7 let. A o tom to celé je. Bez investic nemůžeme hovořit o budoucnosti vesmíru v Evropě. Myslím si, že rozhodnutí ESA ohledně rozpočtu, jestli si to pamatuju správně, 14,5 milionů na tři roky. To je pro nás dobrá zpráva, ale nestačí to. Je potřeba, aby Evropská unie, zejména GSA nebo EU SPA v budoucnosti, měli dobrý rozpočet aby se dal udržet Galileo a Kopernikus, jakožto ty staré a tradiční programy, ale aby se také dalo investovat do nových programů, jako Novsatcom nebo SSA, jak jste říkal. Chceme-li dosáhnout těchto výsledků, musíme hovořit jedním hlasem v Evropské unii, což není příliš jednoduché. Víme, že máme v Evropské unii různé přístupy, Některá země se orientuje spíše na obranu, e, jiná země se orientuje spíše civilně ale i, po, i v diskuzích o řízení, o governance v minulém mandátu se jsme se snažili o vytvoření společného přístupu. Budeme na tom muset hodně pracovat v závěrečných fázích vyjednávání o rozpočtu a uzavřít také diskuze o governance, protože ještě tam je několik nedořešených míst. Ale já jsem optimista protože Evropský parlament má obecně správný přístup k vesmírným otázkám. A za druhé, abych byl konkrétní, co je především naší výzvou v oblasti vesmíru, Tady jsme v ITRE a naším tématem je průmysl. a myslím si, že naše téma bude trošku upozaděné v příští období. Ehm, dostáváme neustále otázky od občanů. A můžeme se můžeme hledat jaksi odpovědi šité na míru pro tyto občany. protože je škoda, eh, jak se často říká, že občané říkají GPS službě, kterou poskytuje Galileo. Musíme tedy investovat i do komunikace s občany protože komunikace není jenom způsob, jak informovat, je to také způsob, jak vytvářet skutečnou demokracii. A to je důležité z geopolitického hlediska, protože pokud eh, moji občani nevědí, že za ně investujeme, tak, eh, to, tak je potom těžko budou hlasovat pro Evropu, až půjdou k volbám. To je tedy výzva, před kterou stojíme. A těch témat je ještě hodně. Máme spoustu vazeb mezi vesmírným programem a dalšími eh, významnými programy, jako je Zelený díl. Vesmírný program je zásadní pro získávání dobrého výkonu v Green Deal. Kopernikus je nástroj, který může vylepšit programy zeleného dílu. Pak tu máme digitální agendu. Bez výstupu vesmírného programu hrozí, že zelený díl a digitální agenda zůstanou pouze sloganem a nebudou efektivní. Tady je potřeba zvýšit naši kapacitu a vytvořit eh, propojení mezi jednotlivými programy. A potom mezinárodní spolupráce. Ještě pár slov závěrem. V minulém období jsme měli konkrétní rozpočtovou linii v horizontu 2020, která byla vyčleněna konkrétně na vesmír. A teď v Horizon Europe už nemáme konkrétní rozpočtovou položku, eh, což podle mého názoru je chyba. Protože pokud investor z třetí země mimo Evropskou unii bude vědět, že máme jasný právní a rozpočtový rámec vyčleněný na vesmír, tak bude pro něj snazší investovat. A to i z třetí země. Takže i na tom musíme zapracovat. Zkrátka těch výzev je mnoho a v Evropském parlamentu jsme k dispozici a ochotní dokončit toto vyjednávání a začít s novými reálnými návrhy pro vesmír a vytvořit také dobré vztahy mezi vesmírným programem a obraným programem při uchování civilního přístupu. Ale zkrátka, aby eh, panovaly dobré vztahy mezi těmito odlišnými, ale přitom propojenými programy. Děkuji. Zarinil pan Grudler? Děkuji. Pokud jde o GSA, několik takových poznámek. Panu Carlosi Doridesi, Doridesovi bych rád poděkoval za jeho prezentaci a samozřejmě za mm, práci, kterou odvedl v rámci GSA v posledních několika letech. Je to opravdu nesmírně známá agentura, co nebylo vždycky pravdou na začátku toho vašeho mandátu skutečně tomu tak nebylo. A se vlastně 31. po devíti letech budete odcházet a skutečně jste, jste dosáhl maxima toho, co jste mohl. Takže bravo, skutečně bravo za odvedenou práci. Je to agentura, která je známá nyní globálně. Ovšem jsou zde dva problémy, které bych rád zdůraznil. Jednak problémy s náborem eh, odborníků a to je to je takové podivné, protože přece ta kvalita práce, kterou poskytujete, nabízíte v rámci GZ, je neuvěřitelná, úžasná. Ovšem slyšel jsem, že je obrovský problém s náborem, s recruitment. Možná, že jsou to nějaké dočasné pouze smlouvy nebo prekérní, já nevím, jaký je tam problém. Možná teda tak, protože ta kvalita těch postů je úžasná. Čili to je problém a zároveň nedostatečné finanční prostředky. To již několik let rozpočtově trpíte, to víme a jelikož je zde tento problém, tak prostě ale zároveň jsou zde mise, které jsou čím dál tím že taková nekoherence, ano, my chceme, aby tato agentura byla nesmírně silná, známá, efektivní a proto musíme navýšit tento rozpočet, to je jasné. Víte, já nenavrhuji něco osobně, nemám nějaké řešení, ale hovoříte, že tam um, pracuje 200 lidí a v ESA je to 2200, <laughs> čili to je 10%, to, to, to prostě nedává smysl. To ehm, nové nařízení, pan kolega Salini je autorem k tomuto tématu. Tam vidíme velice jasně, pokud jde o tu problematiku zprávy, řízení, eh, jak vypadají ty jednotlivé věci. Každý má určitou konkrétní roli precizně, pokud jde o evropskou vesmírnou politiku. Komise dává příkazy, financuje ESA, výzkum, vývoj, nové produkty. No a GSA, která je zde pro aplikaci aplikování, ale i feedback, to je jasné, protože pokud to, to jinak to nebude mm, fungovat, prostě ESA o to musí vědět, zda to funguje, nefunguje a tak dále, čili všichni aktéři musí komunikovat, musí vědět, co se děje, protože my si nemůžeme dovolit eh, zítra, aby to prostě nefungovalo. To, co se nám povedlo opravdu za posledních devět let, je zásadní a musíme to aplikovat v následujících letech. Pan Salini připomněl eh, těch 16 miliard toho rozpočtu, který máme pro tuto problematiku. Ano, no, je to více eh, královské než král, víte, abych <laughs> vám řekl, že těch 16 miliard to navrhuje komise, ovšem Evropský parlament navrhoval 16,9 pro tento vesmírný program, rád bych řekl, že my hlasujeme rovněž o rozpočtu parlament. Ne, ne, nebude to komise, je to parlament a rada. Čili těch 16,9 miliard, to je podle mě cíl. To musíme opravdu vybojovat s těmito prostředky, abychom měli dostatek prostředků i pro GSA. Pokud jde o všechny tyto projekty, programy, ano, je zde text, který máme k dispozici, jak vím, a já jsem Eh, ta 26, to si myslím o toho, u toho nařízení, že to bychom měli vyškrtnout. Tam se hovoří o takových nějakých preferencích pro naše mm, odvětví, pro průmyslová odvětví. Máme určité mm, kompetence, je zde 50 eh, mm, tisíc lidí, kteří pracují v, této, v tomto odvětví, malé a středně velké podniky, různé asociace a takovou strategickou autonomii potřebujeme v Evropě, jako klimatické záležitosti, obranný průmysl a tak dále v různých sektorech teda musíme dosáhnout určité autonomie, preference evropského charakteru, která by měla jít tímto směrem. Děkuji vám. Zároveň je důležité zmínit, říká pan předsedající, že rada již o tom diskutovala, dokonce navrhuje méně o 10 Eh, čili my bojujeme za těch 16,9, dokonce i 16 by bylo dobré, si myslím. V každém případě vám děkujeme za tyto poznámky a zároveň i panu Salinimu za veškerý komentář ohledně rozpočtu. Já bych na závěr potom ještě sám dvě, tři poznámečky rovněž a nyní to budou zelení, prosím. Uh, you give the floor to Mr. Pesk. Mr. Pesk. I would like to... Uh, ano, já mám takovou stručnou připomínku k jedné věci, která zřejmě nebyla tolik zdůrazněna, ale stává se čím dál důležitější a bude důležitější v budoucnu. Chtěl bych hovořit o vesmírném odpadu, existují velké množství eh, tohoto materiálu, navíc narůstá čím dál více a zatím nemáme nějaké konkrétní projekty na vyřešení této problematiky. No vzhledem k tomu množství, které narůstá, tak jsou pravděpodobnější kolize, které nakonec způsobí ještě více odpadu, což bude zase ještě problematičtější. Takže máte nějaké hodnocení rizika, kde by se nadefinovalo, co můžeme očekávat, nějaké předpovědi do budoucna o tom, jak to ten program navýší nebo ne, a nebo i nějaké možná nějaká možná doporučení, protože to považujeme za významnou hrozbu pro náš vesmírný program do budoucna a myslím si, že bychom měli být proaktivní. Já vám děkuji a za SND pan Zoríňu. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit portugalsky, omlouvám se, že jsem si nevyslechl ten hlavní projev, nicméně chtěl bych zdůraznit tu výtečnou práci, kterou vykonává Evropská vesmírná agentura, která zajišťuje to, že Evropská unie v této oblasti zachovává vůdčí roli v technologiích. I naši hlavní konkurenti, Čína, a Spojené státy, uznávají tuto vůči roli a tato vůči role má konkrétní výsledky v každodenním životě eh, evropských občanů způsobem, jak se, jak komunikujeme, eh, jak si zajišťujeme bezpečnost, jak eh, spolupracujeme, jak reagujeme na katastrofy, jak předvídáme možné přírodní katastrofy, jak reagujeme na potřeby občanů. Ale je také zřejmé, ostatně to tu zaznělo, že zaintegrované programy v této oblasti mají závažný finanční problém a je důležité nalézt tedy na jednu stranu um, u zmobilizovat Evropskou radu, aby podpořila Evropský parlament v té naší vizi o nezbytném financování, ale také nalézt nové způsoby financování. A já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na možnost využití multilaterálních druhů partnerství. Na jednu stranu, abychom tedy ukázali společnosti, jak jsou důležité tyto programy a na druhou stranu tedy našli ty nové způsoby financování. Já jsem předsedou parlamentního paritního zhromaždění Evropa AKT a snažíme se tedy podpořit v rámci té parlamentní spolupráce tyto strategie mezi Evropou a Afrikou i v těch programech po Kotonu. A v rámci toho partnerství Evropa-Afrika je tolik věcí, které můžeme udělat ve věci eh, předvídání katastrof, zabraňování, když můžeme multilaterálně spolupracovat. Takže jak využít těchto partnerství, abychom lépe reagovali, abychom utvrdili to místo Evropy ve světě a podpořili tato partnerství. Děkuji. Já vám děkuji a nyní za ID pan Borkia nebo pan Karlo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já chci panu řediteli popřát vše nejlepší a poděkovat za jeho práci z posledních let, protože GSA musela řešit nejrůznější problémy, zejména díky výpadku Galilea. Samozřejmě takovéto diskuze jsou velice důležité i ohledně těch eh, vztahů mezi GNSS a SSA a je tu celá řada věcí, které jsou velice pozitivní, které umožnily Evropské unii hrát tu vůči roli na světové úrovni. V tomto se připojí k tomu, co řekl pan Salini, pan zpravodaj, ale považuji za neuvěřitelné, jak v takovém odvětví, které má tak obrovský nárůst, jako je tedy to vesmírné odvětví, a Tady hovořím i z zkušenosti z našeho regionu, který je takový znevýhodněný region s nízkou mírou rozvoje. To je oblast Půlie v Itálii, ale naopak z toho tady ten vesmírný eh, sektor tady představuje velké možnosti, tedy ne, nejedná se jenom o satelity. Uh, a hodně se hovoří o rekonverzi, o možnosti klimatických změn. A tady eh, se nemůžeme obracet jenom na komisi obecně. My jsme si ještě pořádně neuvědomili, jaké to budou pořádné výzvy a jaké příležitosti, co všechno to představuje. Já samozřejmě hovořím z hlediska mé oblasti, kterou znám, ale jsou tu zahrnuté také jiné aspekty, tedy environmentální aspekty. A myslím, že bychom mohli mít tedy průmysl s nízkými emisemi do budoucna a který, pokud se třeba zamyslíme na oblast precizního zemědělství nebo na oblast kontroly nad nejrůznějšími znečišťujícími situacemi, tak tady e, ten postoj za finského předsednictví s, e, s rozpočtem, který byl dostupný, mohu říci, že bylo učiněno mnohé ale jsou tu ještě přetrvávající problémy a myslím si, že to nařízení po té, co vstoupí v platnost, tak od, ještě může vyhrotit ty rozdíly, které panují mezi určitými subjekty. Otázka zprávy nad programem Kopernikus. Možná ta zpráva v této věci byla lepší než ohledně Galilea, ale uvidíme, jak to bude fungovat v nadcházejících letech. A také bude důležitý postoj, jaký bude zastávat parlament a konkrétně tento náš výbor. A toto je velká výzva, kterou si ostatní aktéři uvědomují, tedy komise a rada, protože tu neustále hovoříme o výzvách, které provokují klimatické změny, takže je důležité, abychom v těchto okolnostech, kdy je zapotřebí něco dělat, něco dělali. Děkuji a pan Tošenovský. Děkuji, pa... Děkuji a nyní budu hovořit česky. Kolegovi Salínem a předcházejícím kolegům za velké poděkování panu řediteli Doridesovi za skutečně eh, velké dílo, které za ním zůstává v agentuře, protože eh, tak složitý a velký projekt, že se podařilo dotáhnout do té současné fáze nebo do té současné situace, je, je obdivuhodné. Myslím si, že eh, před pěti lety eh, by nikdo neodhadoval, že budeme v této situaci v roce 2019, takže velmi, velmi za to děkuji, protože eh, jsem prožíval ty doby s panem Doridesem. Eh, já považuji za velmi důležité, že se agentura mění pro agenturu pro kosmické, kosmické projekty, protože ta zkušenost jednak technická, marketingová eh, a samozřejmě i bezpečnostní je velmi důležitá právě pro ty další projekty, jako je Kopernikus a Govsatcom, protože u všech těchto projektů i ta bezpečnostní stránka je, je velmi zásadní. Proto možná můj dotaz, eh, který vím, že <laughs> není úplně jednoduchý, mně se zdá, že i když se skutečně eh, agentura zvětšila o, na těch 200 lidí a má určité problémy, jak sehnat eh, to velmi úzkou specializaci lidí na, na trhu práce, není nic jednoduchého. Přesto bych se chtěl zeptat, eh, zda to je dostačující. Já znám to, za sebe říkám, že ne. Ale je to dotaz, kolik je vlastně optimum, kolik při tom rozšíření to bude znamenat, protože eh, oba dva další projekty Kopernikus a Govsatcom jsou sami o sobě složitými projekty. Eh, stejně tak eh, by mě zajímal názor pana Dese, protože to je vklad do budoucna, jak, jak skoordinovat všechny tyto velké projekty, které každý sám o sobě je složitý a zároveň se mohou velmi zajímavě prolínat. A poslední, a to je spíš poznámka, eh, z Evropské unie odchází jeden velmi zásadní člen, který stál u zrodu, eh, zrodu Galilea nebo celého systému, a to je Velká Británie. Eh, teď nechci komentovat, že mě to líto, ale je to tak, je to faktem. A já si myslím, že i v rámci všech výběrových řízení, všech obchodních vztahů je potřeba, potřeba velmi úzce spolupracovat, nadále udržet tu spolupráci na nejlepší úrovni s Velkou Británií, protože to je velmi důležitý hráč na tom kosmickém, kosmickém poli napříč celou, celou koulí a v rámci Evropy jsem o tom hluboce přesvědčen, že by byla to obrovská ztráta, kdyby nedošlo k navázání anebo prodloužení těch velmi dobrých vztahů. Takže ještě jednou děkuji panu řediteli Dorisovi za jeho úžasnou činnost, kterou vykonal pro, pro celý, celou agenturu. Thank you. Thank you so much. Já vám děkuji. A nyní pan Manuel Bombár za GUE. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, a rovněž děkuji, pane generální řediteli, děkuji za úžasnou práci, kterou jste odvedl za vaši prezentaci. Jestli dovolíte, otázka podobná od kolegy mm, ze zelené sekce. Ano, Galileo eh, má strategické dimenze, to je zásadní program, všichni jsme o tom přesvědčení, Čili otázka bezpečnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti tohoto systému. To je zásadní. Je zde ještě problém, o kterém jsme dostatečně nehovořili, ohrožuje to z střednědobého hlediska dobré fungování všech těchto kosmických eh, projektů, například znečištění vesmíru, to je asi 8 milionů ton, ton různých debry a skutečně miliony mm, objektů, které jsou větší 10 centimetrů, které tam krouží, vy to víte lépe než já, čili kolize, možnosti tohoto odpadu, satelity, naše programy, především takové jako Galilo, jsou nesmírně ohroženy tímto způsobem. Každá kolize tohoto charakteru, kromě toho, že to má okamžitý dopad, může vytvořit další odpad, debry a tak dále, úlomky a to může mít další nesmírně eh, riskantní eh, záležitosti. Ano, čili toto je záležitost, jakým způsobem to budeme řešit, eh, vyčistit Um, vesmír a zabránit tomu, aby tento program nějakým způsobem nebyl ohrožený do budoucna. Některé záležitosti překračují rámec programu Galileo, ale určitě máte názor na tuto problematiku. To znamená, ta kolize, jakým způsobem to řídit, zdá o tom vůbec program Galileo nějakým způsobem, zase si toho vědomí, několik prvků, alespoň možných technických řešení, které považujete za možné ve vyčištění vesmíru? A no možná EU bychom mohli iniciovat takový mezinárodní program. Co si o to myslíte? To znamená ta, to vyčištění prostoru a zredukování tohoto odpadu. Zda jste to vzali v potaz i v tom konceptu nových satelitů, které bude Galileo využívat. Děkuji vám eh, předem za odpověď. Ještě jednou ohromné díky za práci, kterou jste odvedla a která se vám povedla. Thank you very much, merci beaucoup. Děkuji vám. Ještě někdo další se hlásí? Dovolte mi také říct si několik slov k tomuto tématu vesmíru a konkrétně tedy vaší agentury. Já jsem přesvědčen, že bychom měli být ambicioznější a více se zaměřit na vesmírné politiky a rozvíjet naše vesmírné schopnosti je jasné, že je třeba učinit mnohem více práce v nadcházejících letech, takže by bylo dobré, kdybychom v těch našich vesmírných programech našli i naše vlastní odpovědi, jak si stanovit lepší strategické cíle a skoordinovat to. Když hovoříme o dekarbonizaci, o lepší energetické efektivitě, o inteligentní, inovativní um, Eh, energetice pro nadcházející období, tak tady to jsou oblasti, které eh, by nám mohly pomoci dosáhnout cílu a také eh, vylepšit naši ekonomiku. A také jsem přesvědčen, že bychom měli samozřejmě tomu poskytnout vhodné financování. Pan Salini také zmínil, jak ostatní globální konkurenti postupují. Toto je totiž globální konkurence oblast vesmíru, ale i jiné oblasti. No a my samozřejmě musíme tady brát v potaz návrh Evropské komise. Samozřejmě bychom mohli jít ještě výše, ale pokud se to seškrtne těch, o těch 10%, tak i ta vlajkoval tě příslušné iniciativy, které jsou velice úspěšné, jako Galileo a Kopernikus, tak by pak byly negativně ovlivněny a asi by to znemožnilo otevírání nových projektů. Pak samozřejmě je tu synergie s obraným fondem a jedna věc, která tu nebyla zmíněna, náš výzkumný program v rámci Horizont Europe jsou to možnosti, které by tedy mohly jaksi podpořit svýmírný výzkum a vaše programy. Ehm, my jako výbor ITRE vás podporujeme, jsme vůdčím eh, výborem v oblasti vesmírných aktivit, vesmírné politiky a velice rádi podpoříme veškeré iniciativy a budeme s vámi v úzkém kontaktu s vámi a s dalšími klíčovými aktéry v této problematice za cílem být efektivnější ve vesmírném prostoru v nadcházejících letech. No a nyní bych vám rád opět předal slovo, abyste mohl odpovědět na dotazy, zareagovat na to, co tu zaznělo, nebo pokud budete chtít ještě něco doplnit k vašemu úvodnímu projevu, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím dodržet toho časového vymezení desíti minut, podobně jako na úvodu. Nebudu odpovídat na otázku po otázce, protože v několika případech jste zmínili podobná témata. Na úvod téma rozpočtu. Mnozí z vás zdůraznili, jak je to významné a že je tu potřeba učinit maximum, aby byl respektován ten rozpočtový požadavek i ze strany komise. Tady bych chtěl říci, že ano, ten vesmírný rozpočet je eh, do určité míry rigidní. Galileo eh, eh, jakožto systém s 20 družicemi prostě v tomto případě se musí respektovat požadavky celého systému a není možné to nějak omezit rozpočtově, protože to by vedlo eh, k poškození, neúspěchu celého systému. A podobně vidím tu riziko, že možná redukce rozpočtu by šla na úkor právě toho, eh, jak si snížení eh, významu. Tady bych chtěl připomenout, že rozsáhlá část, kde leží ta eh, zásadní hodnota, že Evropa je velice významným aktérem a GSA, které přísluší tento rozpočet, navrhuje navýšení třikrát vyšší než rozpočet, který jsme měli v předchozím eh, finančním období. My tedy očekáváme nějakých 750 milionů ročně v průběhu těch sedmi let, což právě odpovídá eh, těm eh, hodnotám ale eh, tedy eh, ve srovnání s těmi spojenými státy, jak jsme zaslechli, to není srovnatelné. Rozpočtové prostředky jsou velice důležité, ale je to také důležité, jakým způsobem ty prostředky jsou využity. A mě těší, že vám mohu říci, že jsme nedávno podepsali dohodu s Evropskou investiční bankou a je tu celá řada myšlenek, iniciativ na podporu například eh, entrepreneur pro nové eh, malé střední podniky, jakožto nové aktéry a v něčem podobném chceme nadále pokračovat. Také mne těší, že tu zazněla otázka pana Tošenovského týkající se rozpočtu agentury. Ano, je pravda, že tu hovoříme o rozpočtu přidruženého pro programy, ale agentura GSA sama trpí, opravdu trpí jaksi podhodnocením svého základního rozpočtu pro řádné fungování agentury. A já bych chtěl poku- eh, vás vyzvat, abyste se podívali na velice zajímavý dokument účetního dvora, Najdete jej na příslušných webových stránkách účetního dvora. Co se, jsou tam informace ohledně zaměstnanců. Agentura je takovou průměrnou agenturou, ale co se týče příjmů a rozpočtu, tak se nacházíme úplně nahoře a další pak pod námi až je agentura s polovičním rozsahem. Ano, je to neproporční mezi eh, počtem zaměstnanců a eh, rozpočtem. Je to opravdu zajímavé, ale tady bych chtěl zdůraznit eh, tu věc, zaměřit se na rozpočtované programy a pak rozpočet pro samotnou agenturu. Ano, je pravda, že Galileo má a vlastně vztahy s nejrůznějšími dalšími odvětvími. Je to důležité také v rámci New Dealu. Já bych vám mohl poskytnout celou řadu údajů vyplývající z naší analýzy. Například úspory, co se týče emisí CO2, užívaných paliv, pesticidů, Ehm, to vše právě je výsledkem eh, práce s Galilem či Egnosem. A co se týče ještě fungování agentury a potíže z nábory zaměstnanců, tady mohu říci, že tento problém se zlepšuje. Situace je lepší v posledních letech. Na počátku jsme měli vážné problémy, ale čím dál více uh, už to tedy zvládáme řídit, už to není tak problematické. Navíc eh, jsme viditelnější, je tu větší zájem o evropské vesmírné programy, o samotnou agenturu a to je právě hodnotné, když nabíráme nové zaměstnance. Pak tu zazněly otázky týkající se toho vesmírného odpadu či znečištění ve vesmíru. Tady bych v první řadě řekl, že toto je opravdu narůstající téma, co se týče jeho závažnosti. Ano, jsou tu vlastně eh, určité seskupení vytvořené z nejrůznějších eh, satelitů, družic, takže je to problematické. A co se týče Galilea, tady mohu říci, že situace je poměrně dobrá, protože eh, Galileo používá střední oběžnou dráhu nějakých 200 tisíc kilometrů od planety, což je poměrně vysoko, ta oběžná dráha a tam ta problematika není tak závažná. V dnešní době tedy toto riziko, tuto hrozbu poměrně zvládáme řídit. Uh, Máme eh, monitorovací systémy z jiných zemí, zejména ze Spojených států. Ti, oni monitorují právě tu přítomnost eh, znečištění a hodnotí možné riziko kolize prostřednictví tedy těch eh, družic a volí pro ně oběžnou dráhu, která pak není riziková ale samozřejmě je to důležité pro Evropu, aby ona sama se vybavila takovými kapacitami, které by mohly řídit tuto problematiku. Já jsem již předeslal program jako Space Traffic Management SSAE, dohled eh, a vysledovatelnost v rámci vesmíru a je výsostně důležité, aby Evropa byla v rámci svých ambicí ve vesmíru se vybavila těmito zařízeními, které budou e, dohlížet nad tímto závažným tématem. Pak jste se dotazovali ohledně dalších zdrojů financování. To je zase velice relevantní téma. Tady většinou reaguji tak, že Evropa s Galilem a Egnosem buduje infrastrukturu, něco jako dálnice. A, a není možné se vrátit e, zpět v investicích, e, protože by to nebylo přínosné pro ekonomiku. Nicméně jsou tu určité případy, kde se můžeme zaměřit na veřejnoprávní spolupráci, veřejno-soukromou spolupráci a co je eh, důležité, je vytvořit taková střediska excelence, aby ty vesmírné programy byly zastoupeny ve všech členských státech aby byly investice pro vesmírné programy pocházely z národní úrovně a hlavně také z té průmyslové prů, úrovně. Když tu budeme mít dvě, tři, čtyři země, které budou investovat do precizního zemědělství, tak bychom mohli mít jedno jednoho nebo eh, jednu nebo dvě země, které se na to zaměří, pak zase to bude jo jiné země, které se zaměří právě na ten automobilový průmysl, na ty autonomní vozidla a jiné zase na další témata. Takže je určitý prostor pro racionalizaci investic, aby se ještě více podpořila i ta spolupráce se soukromým sektorem. Pak ještě Jedna věc týkající se Brexitu. Ano, je to opravdu smutné zaznamenat odchod z Evropské unie i v té věci vesmíru a konkrétně programu Galileo a EGNOS, protože Spojené království bylo jedním z těch hlavních partnerů v programech. Nyní je to spíše otázka pro komisi, ale abych na to zareagoval, tak mohu říci, že bych opravdu uvítal nějakou dohodu, jako máme nyní stávající dohody se zeměmi, jako je Švýcarsko nebo Norsko. Tyto země přispívají proporčně svým HDP do programu a pak mají plnohodnotný také příspěvek z účasti na těchto programech. Pak jsou tu samozřejmě otázky zabezpečení, specifická uh, upravení, ale existují proto řešení. Já vám děkuji, pane Desdolidesi, za to, že jste se k nám dostavil, za vše, co jste nám řekl. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuze. Byla to velice významná diskuze a budeme pokračovat v té výměně názoru s další agenturou ohledně ESA. To zatím tedy ještě není důležité. Pan generální ředitel se dnes tedy nemohl dostavit. A tímto bych tedy nyní chtěl uzavřít dopolední část našeho zasedání, ale prosím nezapomeňte, že se musíme dostavit zpět o hodinu dříve než běžně, protože ve 13.30 nás čeká výměna názoru místo předsedkyní komise paní Vestager. Děkuji vám.